zasedání jste obdrželi. Máte k tomu nějaké připomínky? Nejsou žádné připomínky, tím pádem je zápis schválen. Dovolte, abych informoval plénum, že od přerušení zasedání 18. dubna tohoto roku předseda společně s předsedou rady eh, podepsali 47 právních aktů, eh, které v rámci řádného legislativního procesu a článku 78 jednacího řádu parlamentu byly schváleny a to vše je obsaženo nebo bude obsaženo tedy jako součást dnešního zápisu. Co se týče našeho programu, přistoupíme k volbě místo předsedu Evropského parlamentu. Dostal jsem následující kandidatury. Honorevole Castaldo, honorevole Čarázova, honorevole dobrev onorevole hautala onorevole huhtasaari onorevole jrka onorevole karas onorevole kolaja onorevole kopacz onorevole krasnodbski onorevole mcguinness onorevole papadimoulis onorevole silva pereira onorevole wieland. i candidati. potvrdili, že přijímají tuto kandidaturu a jsou tedy ochotní, aby se o nich hlasovalo. V prvním volebním kole k tomu hlasování bych vás rád informoval, že tady máme určit čtvrtý postup. Eh, ti, co budou sčítat hlasy, jsou titíž, kteří byli pověřeni sčítáním hlasů při volbě předsedy a proto je žádám, aby přistoupili k volebním urnám. Jsou všichni přítomni? Chybí někdo? kolega Philips přichází právě. Všichni jsou přítomni? Allora, non abbiamo segnalazioni di assenze, quindi... Nedostali jsme žádné hlášení o nepřítomnosti, to znamená, že můžeme postupovat dále. A máme větší počet kandidátů než počet místopředsedů. Pod v souladu s článkem 17 odstav 1 jednacího řádu budeme postupovat v souladu s tímto a bude se hlasovat tajnou volbou. Připomínám ustanovení. Poté se bude volit v jednom kole. Můžete maximálně 14 místopředsedů být zvoleno v prvním kole. Podle počtu hlasů projdou ti, kteří dostali absolutní počet hlasů. Eh, Pakliže počet kandidátů bude menší než počet křesel, bude probíhat druhé kolo stejným způsobem a budou rozdělena zbývající křesla. Bude-li zapotřebí třetího kola, v tom případě tady bude rozhodující relativní většina při hlasování pro eventuálně ještě e, zbývající nerozdělená křesla. Při rovnosti hlasů postupuje starší kandidát, bude tedy zvolen starší kandidát. Mangeta. musí jít k urně LM. To se právě děje, výborně. Ego, honorevole. Prosím. Yes, president. 61 Pane předsedo, 61% členů je nováčku. Měli bychom tedy mít možnost seznámit se s tím, kdo jsou kandidáti na místo předsedu. Můžeme prosím poprosit o krátké vyjádření k tomuto proč kandidují a tak dále. Já znám kandidatury ze své politické frakce, ale neznám ty ostatní, kteří kandidují za jiné politické frakce. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto připravenost připomínku. Já mohu odkázat na to, že konference předsedů rozhodla, že toto bude poskytnuto pouze kandidátovi na předsedu nebo kandidátům na předsedu, ale nikoli v kandidátům na místo předsedu a proto to nebylo možno převzít do našeho pořadu jednání. A teď eh, prosím, aby se rozdali hlasovací lístky. Připomínám, že je třeba zvolit 14 místo předsedů a každý poslanec má maximálně 17 hla, 14 hlasů, promiňte, každý poslanec má 14 hlasů k dispozici a musíte hlasovat nejméně pro 8 kandidátů, jinak bude považován volební lístek za neplatný. A Samozřejmě nelze překročit počet 14 kandidátů. Zvolíte-li více než 14 kandidátů, bude váš volební lístek považován za neplatný. Zahajuji hlasování. Ci fermiamo in attesa che si termini l'operazione di voto. Buon voto. A teď Vyčkáme tedy výsledku prvního kola. Přeji vám dobré hlasování. Allora, la votazione è chiusa. Takže. Gli scrutatori a... mohu prosím říct, že hlasování je uzavřeno a poprosím o spočítání hlasů. Zasedání pokračuje a to za chviličku, kdy zazní zvon. Ek.